ta zkuze eh, pokračovat, 9 hodin. Eh, program je k dispozici na webových stránkách, zkuze je teď přerušena a já vám všem přeji dobrou noc.